Dámy a pánové, dobré odpoledne, už je čas začít. Vítám vás všechny. A já si vždycky říkám, proč všichni chtějí sedět vzadu, když je tolik volných míst vepředu. Takže bych chtěl nově příchozí požádat, aby přišli sem dopředu a zaujali křesla tady vepředu, protože jinak bude mezi námi příliš velká mezera a není to potřeba. Jsem velice rád, že zde vidím tolik účastníků v tuto pozdní hodinu. Je to vlastně poslední den kdy parlament zasedá před vánoční přestávkou. Začíná seminář organizovaný naším výborem ve spolupráci s tematickým oddělením Generálního ředitelství pro vnější politiky tohoto parlamentu. Tématem dnešního semináře je modernizace nástrojů EU na ochranu obchodu, tady s anglickou zkratkou TDI. Chtěl bych vám říct, že tento seminář, stejně jako ostatní, jsou živě, je živě přenášen na internetu, takže máme dnes globální publikum. Záznam bude k dispozici pro veřejnost a bude přístupný ve webovém archivu Evropského parlamentu. Jsme opravdu velice transparentní parlament. Dovolte, abych uvedl toto téma a řekl vám, proč vlastně tu jsme. Před třemi lety komisař de Gucht předstoupil před tento výbor a to eh, na slyšení, kterým jsme ho měli potvrdit jakožto komisaře. A tehdy nám sdělil, že jeho záměrem je zlepšit stávající nástroje EU na ochranu obchodu. Nicméně tehdy upozornil, že plánuje se znovu zabývat otázkou toho, jestli naše nástroje mohou být dále ještě zpřesněny, jakmile, a to cituji, přejde hospodářská krize, to je konec citátu. A dále, že toto hodnocení se bude muset konat také vzhledem k jakýmkoliv změnám, které bude vyžadovat uh, jednání, kolo vyjednávání v Doha. Takže Pan komisař si sám stanovil tyto, dva, tyto dvě podmínky pro eh, tuto revizi a mojí otázkou je, jestli některá z nich v tuto chvíli už je splněna. Komise každopádně eh, teď před, eh, představuje legislativní návrh pro revizi těchto nástrojů. Pokud to správně chápeme, tak Evropská komise se skutečně velice dobře připravila Veřejné konzultace byly ukončeny letos na podzim a komise poté zveřejnila poměrně rozsáhlé hodnocení priorit a praxí na ochranu obchodu. Tento legislativní návrh v tuto chvíli je ještě dopracováván a očekáváme, že jej v parlamentu dostaneme k dispozici v nadcházejících měsících, možná za několik měsíců. Dozvěděli jsme se, že během těch veřejných konzultací se ukázalo, že existuje celá řada různých eh, různorodých hledisek a zájmů, ať už to jsou zájmy dovozců, vývozců, maloobchodních řetězců a tak dále. Obecně respondenti, těchto konzultací byli velice pro to, abychom zlepšili transparentnost šetření, pokud jde o ochranu obchodu, a to z obecného hlediska. Eh, z výsledků je také zřejmé, a ty výsledky jsou veřejně dostupné, že aktéři chtějí eh, být více zapojeni do jakéhokoliv procesu vypracovávání nových eh, předpisů. Celá řada z nich má také obavy ze reakce třetích zemí a zdá se, že je také podpora pro zahájení vyšetřování ex officio. Dále aktéři eh, přednášeli návrhy například na lepší podporu malých a středních podniků, zlepšení eh, možností na to, jak se vyrovnávat s nějakými podvodnými eh, praxemi. Dále tam zazněly vývozní zákazy na určité materiály, dále vyjasnění, pokud jde o určení původu výrobku a tak dále pokud jsem to správně pochopil, tak například odbory hovořili o tom, že chtějí se více zapojit. Ale pokud jsem si všiml, tak komise eh, tuto jejich žádost nezohlednila ve svém souhrném dokumentu. Ještě uvidíme, do jaké míry ten nadcházející návrh eh, zohlední tyto návrhy zúčastněných stran. A uvidíme také, jak bude komise ambiciozní v tomto svém návrhu. Ale ať už to bude jakkoliv, parlament došel k závěru, že je třeba, abychom se zapojili do tohoto úsilí, abychom vypracovali vlastní stanovisko, abychom měli sami více informací a abychom si byli vědomi dobře toho, co je v sázce, tak aby, až budeme mít k dispozici návrh komise, abychom tady v parlamentu už skutečně mohli zahájit uh, jeho přeskoumání. Takže já bych tady chtěl představit naši, naše vážené hosty. Pan Frank Hofmeisel, ten je po mé levici, je zástupcem eh, vedoucího kabinetu pana komisaře de Guchta a je zodpovědný mimo jiné za modernizaci nástrojů na ochranu obchodu. Takže on nám odprezentuje zdůvodnění a cíle návrhu a iniciativy komise. Frank Hofmeister byl dříve eh, členem týmu eh, pro vnější vztahy v rámci právní služby eh, komise. Má doktorát z Heidelberské univerzity a přednáší na celé řadě univerzit, včetně Hágu, Maastrichtu, Oxfordu a Evropského uh, univerzitního ústavu ve Florenci. Dále tady máme pana doktora Fermulsta, který je členem Světového obchodního ústavu v Bernu. Věnuje se uh, tomuto právu ve Washingtonu a v Bruselu už od roku 85 a především se zabývá zastupováním vývozní, vývozů, dovozců a ostatních při řízeních v rámci VTO a dalších organizací. Velice se účastnil také práci na vypracování antidumpingových právních předpisů i na úrovni EU. Dále tady máme pana profesora Jacques Bourgeois eh, z Evropského kolegia, který má veliké zkušenosti eh, v poradenské službě pro jednotlivé eh, organizace, ale i vlády. Také zastupuje různé aktéry v takovýchto soudních řízeních a zabývá se také otázkami konkurenceschopnosti a hospodářské soutěže je eh, právním poradcem komise, má na starosti právě eh, zahraniční obchodní politiku, několik let také pracoval jako vedoucí eh, skupiny, která byla zodpovědná za implementaci předpisů právní, předpisů Evropské unie v oblasti antidumpingu, nezákonných obchodních praktik a tak dále. Já začnu tím, že dám slovo panu Hofmeistrovi, který promluví za komisi. Máte slovo. A řekněme, že vám dáme k dispozici 10 minut. Děkuji, pane profesore, vážené eh, dámy a pánové. Eh, byl jsem požádán, abych zde stručně odprezentoval zdůvodnění a cíle eh, našeho, naší modernizační snahy. A dovolte, abych začal otázkou, nebo odpovědí na otázku, kterou eh, položil vážený pan předseda, sice jestli se splnily ty podmínky, které během svého slyšení před eh, třemi lety eh, položil sám pan komisař. No odpověď je možná ano, možná ne. Tehdy, když nastupoval do úřadu, tak jsme neočekávali, že kolo vyjednávání v Doha bude pokračovat nerozhodným výsledkem tak dlouho. My jsme se každopádně snažili, aby přineslo nějaké ovoce, ale zatím je jasné, že v celé řadě otázek eh, toto kolo vyjednávání skutečně dospělo do eh, slepé uličky, ačkoliv že očekáváme, že na konci příštího roku na Bali, na konferenci ministrů, eh, dospějeme k výsledkům alespoň u několika otázek. Pokud jde o hospodářskou krizi, tak je zcela jasné, že ještě není za námi, nicméně určitá Eh, určitá znamení a signály se zlepšují. Takže teď po třech letech eh, se zdá, že ne všechny ty podmínky jsou splněny, ale naše nástroje pro ochranu obchodu pocházejí z roku 1995. Eh, bylo to v souvislosti s ukončením vyjednávání v Uruguayi a svět se mění velice rychle a prostředí se mění velice rychle vyvstala celá řada nová, nových otázek, nových uh, výzev, jako třeba právě reakce třetích zemí a odvetná opatření. A v roce 2007 nám selhalo ta takzvaná zelená kniha. Takže teď se nám zdá, že po takové dlouhé době nastal čas pro znovu otevření této otázky. Jak už říkali pan předseda Barozo, takže já jsem velice rád, že vy jste si v tuto chvíli tady Eh, vzali tuto iniciativu za svou. Toto téma jsme jste zařadili na pořád dnešního jednání a že se chcete zabývat tímto poměrně složitým a technickým tématem. Jak asi víte, tak jsme provedli ty, eh, ty veřejné konzultace eh, mezi dubnem a červencem letošního roku. Také proběhla první konference a výsledky této konzultace jsou už od října dostupné na internetu. To znamená, že komise skutečně velice se zajímá o to, eh, jaké byly odpovědi v rámci veřejné konzultace. My jsme obdrželi více než 300 odpovědí, dvě třetiny z nich eh, zastupovaly eh, výrob, zájmy výrobců společenství a přibližně 10 zastupovalo zájmy dovozců. A několik bylo také nezávazných odpovědí a odpovědí veřejných orgánů. To znamená, že máme jich poměrně dostatek k tomu, abychom z nich čerpali informace a samozřejmě také komise k tomu připojí svoje vlastní zkušenosti a informace, které načerpala v minulosti. Teď se dostávám, pane předsedo, k těm cílům. Hlavní oblasti, které tato iniciativa chce po- pokrýt, eh, těch je přibližně sedm. Je to transparentnost a, a, a předpověditelnost, která by se měla zvýšit. Za druhé by to měl být boj proti odvetným opatřením, který chceme zlepšit. Chceme také posílit eh, efektivitu a vymahatelnost, to je číslo tři. Dále je tady téma spolupráce mezi uživateli těchto nástrojů a eh, vyšetřovacími týmy, to je číslo čtyři. Dále se musíme podívat také na revizi, to znamená, co se děje, když nějaké opatření je eh, tady v platnosti už několik let a má vypršet. A samozřejmě také uh, už máme k dispozici několik, několik uh, soudních rozsudků nejvyšších soudních orgánů i v rámci VTA, které nám také napomůžou doladit uh, do větší dokonalosti naše nástroje a uh, umožní nám také udělat si přehled o judikatuře. Já nemohu tady přednést teď všechny podrobnosti, mám k dispozici omezenou dobu, takže bych jenom několik z nich zdůraznil. Pokud jde o transparentnost a, před, eh, a vypočitatelnost vlastně těchto nástrojů, tak tady eh, přicházíme s myšlenkou eh, takzvaných shipping clause, to znamená doložek o dopravě. To znamená, že pokud o zásilkách, to znamená, pokud je eh, nastoleno nějaké opatření, potom bude existovat nějaké přechodné období, eh, po které nebude možné tedy eh, potrestat třeba dovozce nebo vývozce zásilek, které již byly, již jsou na cestě do své destinace. My jsme se na toto ptali v veřejných konzultacích a reakce byla taková mm, vlažná, nicméně si myslíme, že toto je důležitý bod a v budoucnu tedy si myslíme, že právě díky tomuto můžeme zlepšit transparentnost a vypočitatelnost těchto opatření. Další velké téma to jsou pokyny. Jak víte, pane předsedo, tak eh, existuje několik technických eh, záležitostí, eh, kterým rozumí jenom několik vyvolených odborníků a pokud jde o komunikaci s veřejností, tak tady chceme skondenzovat ty naše předchozí zavedené praxe do takových pokynů, které chceme zveřejnit a pomocí kterých můžeme zlepšit eh, pochopení a porozumění postupům komise. Jak jste sám zdůraznil, bude velice důležité při vypracování těchto pokynů bude důležité zapojit také názory a informace, které eh, dostaneme od veřejnosti a tomu jsme samozřejmě otevření. Pokud jde o časový rámec, ten musíme ještě rozhodnout. Druhý cíl, jak jsem říkal, je boj proti odvetným opatřením. Bohužel, dochází k tomu, že v celé řadě případů třetí, příslušná třetí země, která, na kterou jsou zacílena naše opatření pro ochranu obchodu, se uchýlí k nějakému odvětne, odvetnému opatření eh, vůči příslušnému odvětví, ať už na domácím trhu, nebo například tlačí eh, na podniky, aby nespolupracovali ve vyšetřování a tak dále. V takovýchto situacích podle našeho názoru Eh, je třeba silná ehm, reakce, sebevědomá reakce. A abychom to mohli udělat, eh, tak abychom například mohli častěji se uchýlit k k ex officio případům. To znamená, že nemůž, nemusí potom existovat nějaká stížnost ze strany odvětví, potom tady nemůže být identifikován konkrétní stěžovatel a nemůže na něj někdo třetí uvalit nějaká odvetná opatření. Další myšlenkou, se kterou přicházíme, je, že bychom mohli vytvořit určitou spolupráci mezi zástupci odvětví a Evropskou komisí a pokud by tedy existoval takovýto případ ex officio, tak velice často přesto potřebujeme doplnit určité podrobnosti, konkrétní informace od zástupců eh, odvětví. Komise nemůže pracovat sama v takovém případě. A proto jako takový doplněk bychom se obrátili na eh, zástupce odvětví, aby s námi spolupracovali i v takovýchto případech ex officio. Podrobnosti samozřejmě ještě musíme konkrétně rozpracovat. Další bod, pane předsedo, o kterém jsem hovořil, to je efektivita prosazování. A tady se chceme zaměřit na eh, jedno takzvané plus eh, Světové obchodní organizace. Co to znamená? Znamená to pravidlo, které není mezinárodní povinností, je to takzvaná nastavba, a jedna z nich je to takzvané pravidlo menšího, nižšího eh, cla. To znamená, že když dojde k újmě, tak celé to clo eh, bude se odvozovat od, toho, od té nižší újmy, ať už to bude dumping eh, nebo něco jiného. Myslíme si, že třeba toto pravidlo ještě dopracovat, a nebudeme ho uplatňovat v závažných případech. To znamená v takových případech, kdy eh, zjistíme nějaký podvod, eh, obcházení nebo eh, dotace. A výhodou tohoto pravidla, výhoda tohoto pravidla by tedy neměla být jaksi k dispozici v takovýchto závažných případech a v takovém případě potom budeme uvalovat plnou, plné clo. Toto je také velice důležitý směr kdy chceme posílit a zlepšit efektivitu našich nástrojů. Pokud jde o spolupráci, tak tady jsem připraven eh, o tom ještě více pohovořit, až budeme mít otázky a odpovědi, ale teď bych, pane předsedo, chtěl pohovořit o optimalizaci eh, té eh, revize našich postupů. To znamená, co dělat, když je zažádáno o revizi a komise potom zjistí, že základní podmínky nejsou splněny. Nicméně po tu dobu, co probíhalo už nějaké, probíhala nějaká revize, bylo už placeno clo. To znamená, nebylo by vhodnější eh, v takovém případě vrátit eh, to clo, tu částku vybranou. A další téma je, další otázka je, jak eh, zrevidovat například tu výši cla, jestli bychom neměli častěji provádět revize, které by braly v úvahu hospodářské podmínky eh, v době revize. Pane předsedo, už jsem vyčerpal svůj, svůj čas, takže nebudu. Dobře, dáváte mi ještě několik minut, výborně. Takže eh, pokud jde o kodifikaci, tak tady existuje celá řada rozsudků, které existují, které chceme integrovat do našich předpisů. Jsou to většinou právní otázky, které se týkají definicí. Nedávno jsme eh, také s vaší pomocí Eh, pane předsedo, získali vyjedna, eh, vyjasnění, pokud jde o vybírání vzorků zrychleným postupem. Myslím si, že toto nebude nic kontroverzního z politického hlediska, toto jsou skutečně taková ta opatření dobrého hospodáře abych tak řekl, další oblasti v rámci těch konzultací. Eh, těmi se až tak zabývat nechceme, ale samozřejmě v rámci diskuze velice rád zmíním i eh, témata, která se objeví například v projevech mých eh, spoluřečníků. Jaké budou další kroky? V rámci komise, jak víte, máme postup, který takzvaných studií dopadů, posouzení dopadů a jakmile to posouzení dopadů bude dopracováno, můžeme zahájit postup přijímání, schválení tohoto návrhu. Očekáváme, že na začátku příštího roku už budeme pravděpodobně moci předložit vám i radě tento návrh a doufáme, že v rámci mandátu a funkčního období vaše, vaší vážené komise a za vašeho předsednictví budeme ještě moci dosáhnout výsledků. Pan eh, komisář skutečně má zájem na vyváženém postupu, na pragmatické modernizaci a chceme tady využít i vaši pomoci. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci stanoviska komise a zdůvodnění a cílů dalších kroků v tomto procesu. Naším prvním odborníkem je doktor Erwin Fermulst. který zastupuje World Trade Institute v Bernu. Vítejte. Tato instituce v Bernu je mi velmi drahá, neboť eh, jsem tam kdysi studoval. A takže to ve mně vyvolává nostalgické vzpomínky. Prosím, máte slovo. Máte stejný čas jako předchozí řečník. Děkuji vám, pane profesore, za, vaše laskavá slova. povinnosti v rámci institutu. Víte, že jsem eh, také eh, obchodním právníkem tady v Bruselu a eh, v Belgii a pracuji zejména pro vývozce a dovozce. Takže je důležité, abyste si udělali představu o tom, z čeho vycházím, že pracuji pro vývozce a dovozce, kteří čelí různým antidumpingovým případů. Z prezentace doktora Hofmeistera vidím, že, to, že není příliš mnoho času, takže se budu snažit postupovat rychle a budu se řídit těch, eh, těmi sedmi tématy. Nejprve se zaměřím na těch prvních pět. Ale na úvod bych měl asi snad říci, že od roku 1987 jsem eh, vypracovala řadu různých eh, komparativních obchodních studií, které se týkají situace nejenom v Evropské unii, ale také v Kanadě a Spojených státech a pak jsme to rozšířili i na nové uživatele jako Indie, Čína, Brazílie, Argentína, Mexiko, Tajsko, Indie. A to, co jasně vyplývá z těchto studií, je, že jsou v zásadě dva systémy. Americký systém a evropský systém prakticky všechny další země světa, které jsou aktivními uživateli TDI, následují evropský systém. Na začátku měli na výběr mezi americkým a evropským systémem, ale z jakého, ať už z jakéhokoliv důvodu se rozhodli ve prospěch systému Evropské unie. Proč to zdůrazňuji? Protože si myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, to, že se řídí systémem EU další země, znamená, že se řídí i těmi dobrými, pozitivními stránkami, jako jsou například eh, pravidla VTO+, a také převzali některé negativa, některá negativa. Ta se v průběhu let zlepšují, ale pořád je tu nedostatek transparentnosti v Evropské unii. Evropské unie líbí nebo ne. Evropská unie v tomto směru hraje vůči úlohu. To má dopady na některé návrhy, které komise předkládá, protože pokud tyto návrhy budou schváleny, tak jsem si stoprocentně jistý, že tyto návrhy budou následovány i dalšími státy. Nemáme příliš mnoho času, takže rychle se obrátím k těm sedmi tématům, které identifikovala komise. To je jednak rostoucí transparentnost, to je podle mě nejdůležitější aspekt, protože to je právě ten nejslabší článek EUTDI. Eh, e v průběhu let došlo do určité míry ke zlepšení, ale jeden důležitý bod je, že zaměření TDI se posunulo z hlediska geografických cílů. Dlouhou dobu byly tyto cíle tak trochu rozpílené, bylo to proti zemím jako Japonsko, Korea, do určité míry Spojené státy. Ale v uplynulém desetiletí zdaleka největším cílem je Čína a Větnam jsou částečně netržní ekonomiky, což je důležité, protože opatření je eh, tedy zveřejněn, tak pak návrh neuplatnit přechodná opatření by měl být rovněž zveřejněn. To jsou dvě stránky téže mince. A nebo byste mohli poskytnout určitou schrnutí eh, stížnosti eh, po té, co je podána. Aspoň takto se to dělá ve Spojených státech, kde to funguje poměrně dobře. Kromě toho Evropské unie. Samotné stížnosti jsou často veřejně známy, ví se, že taková eh, stížnost existuje co ví je, přeskumy týkající se vypršení eh, které jsou ex officio, zatím nejsou příliš odpovědí na hrozbu nějaké odvety. A zejména pokud Evropská unie půjde tímto směrem, tak je jasné, že budou je následovat i další země. Některé země už to dělají, například Peru začala vyšetřování ex officio proti čínské firmě, ale to je jiná situace, protože to odvětví je fragmentární a celá ta myšlenka vyšetřování exofice, když se podíváte na historii antidumpingových dohod, tak zjistíte, že tam šlo o, eh, o řešení, které se týkalo právě takových odvětví, ale návrh komise jde dál. Ten mohl by se uplatňovat na všechna možná odvětví, na různé případy, asi to další země převezmou dále. Vidíme v nedávných případech, že ta odveta někdy je její hrozeno, ale není to e, skutečně e, zrealizováno. Pokud ano, e, tak ale není to zveřejněno zúčastněným straným, stranám. To znamená, když se bojí nějaké odvety, tak pak říkají, že ty ta jména mají zůstat potom důvěrná. To je něco, k čemu teď dochází stále častěji. Dále třetí téma, účinnost a prosazování TDI. Myslím, že tady je několik návrhů, možnost vyšetřování proti obcházení opatření jak oficio, to je něco, co už komise dělá v praxi, a neuplatňování některých pravidel v případě podvodů, tak v případech, které takto považuje komise za legitimní, když to může vést k přehnaně ochraně domácího odvětví, což je proti duchu eh, snižování eh, cel jako takovému. A třetí případ neaplikace těch nižších sazeb v protidotačních případech, to je jiná záležitost, zvláště tam, eh, kde to slovo vychází z nějaké protidotační marže a kde je nějaká, nějaká nějaký nepřípustná žádost o informace. E, když pak e, postihujeme vývozce nebo vývozní zemi, tak mně se zdá, že to bylo není až tak dobrou myšlenkou neuplatňovat e, to pravidlo menšího tla. A teď velmi rychle, pokud jde o žádosti o přeskum, aby byly tedy kombinované na tak to se zdá každá zúčastněná strana má právo požádat o e, průběžný přeskum, někdy k tomu dochází, ne příliš často, ale komise je potom ochotná obojí spojit. Takže pro, podle mě to není až tak důležité. Poslední bod, který je, myslím, taky měl pan doktor Hofmeister, že v případě, kdy nejsou ta opatření prodloužena, že tam e, je to taková opatření přípustné, mělo Děkuji, pane předsedo. As my dear colleague explained, tak jak tady vysvětlil můj eh, kolega, sedíme tady všichni vedle sebe, ovšem neznamená to, že všichni hájíme eh, stejné ehm, stejná stanoviska. A já jsem v podstatě něco jako obhájce. Dnes budu hájit eh, někoho, kdo spáchal trestný čin a zítra budu hájit oběť. Eh, to znamená, že jednou eh, hájím průmysl, ale jindy jsem zase hájil vývozce. Nebudu systematicky hovořit o všech věcech, které zmínil pan Hofmeister. Možná, že některé z těch věcí, které on nezmínil, já naopak zmíním a které eh, nezmínil ani další řečník. Budu hovořit o například zahájení vyšetřování nebo přeskumu. Evropská komise eh, navrhne nebo eh, předloží nějaké stížnosti, pokud jde o nějaký vysoký standard a možná vyšší než u jiných vyšetřovacích orgánů a to omezuje riziko, že na konci vyšetřování komise bude muset říci, víte, Nakonec jsme zjistili, že tam není e, případ dumpingu, to znamená, e, nedojde ani e, tedy k dalším krokům. Pokud důležitý je samozřejmě čas, kdy je vypracována stížnost, ale důležité jsou také náklady. A ne, Tady například byla zpráva BKP eh, pro hodnocení určitých eh, nástrojů a tady byly náklady 60 až 100 tisíc euro. Jenom eh, na přípravu takové stížnosti. A pokud toto sečteme s náklady toho samotného vyšetřování, tak náklady za odvolání, eh, pokud jde o obchodní nástroje, to je něco, co je v podstatě potom eh, velkou překážkou nebo v podstatě ty náklady způsobí, že mnoho především malých podniků se vůbec eh, na, ne, nepustí do těchto kroků. A ne, můžeme si při, například představit s nějakou zjednodušenou formu dotazníku pro malé a střední podniky a to by možná mohlo tu věc usnadnit. Pokud jde o ta odvetná opatření, tak musím říct si ano, je to pravda. Je to tak, že eh, vyšetřování ex officio nemůže, nemusí být vždy eh, zcela užitečné. Především v případě, že tento typ vyšetřování řeší nějaký problém, kde evropský průmysl je zastoupen eh, dvěmi, eh, jednou, dvěma, třemi nebo čtyřmi eh, společnostmi, které samozřejmě se budou snažit, aby té exportující zemi nebylo odhaleno, kdo jsou tyto evropské společnosti. Nemusím to asi zdůrazňovat. Ale odvetná opatření představují skutečný a závažný problém. Eh, řešil jsem případ, eh, nebo eh, byl jsem zapojen do případu, kde potenciální stěžovatel po určité době sám svoji stížnost stáhl a řekl, že už nebude v dalších krocích pokračovat. A jak se zdá, bylo to právě kvůli odvetným opatřením ze strany vyvážející země. Takže je to obecný problém. Možná, že komise nebude eh, schopná skrýt, eh, zatajet jména společností, kterých se to týká, ale velmi často tady přesto je velmi silný signál pro uh, tu vyvážející zemi a komise by toto měla zohlednit. Uh, další pravidlo Potom pravidlo ničího cla, to je tady také důležité a mělo by být eh, zachováno. A eh, mělo by to být eh, uplatněno. Já si myslím, toto tedy to pravidlo toho nižšího cla. Já si myslím, že to je obtížné, protože na nějaké snahy obcházet různá pravidla nebo jiné věci, ty se zabývají společnostmi, které vlastně se snaží podvádět a měly ty by snad mít eh, právo na nižší clo? Já si myslím, že tak to není. A potom, jestli by tady to mělo být předmět nějakých podpor, a já si myslím, že Ehm, to je věc chování eh, společnosti, dumping je chování společnosti a eh, tady to je něco, podle čeho by se mělo zvažovat, jestli se takové pravidlo nižšího cla eh, uplatní nebo ne. Pokud jde o prosazování, tak jsme v poměrně podivné situace, Eh, pokud jde o efektivitu prosazování, pro donocování, protože komise v tomto systému, tak jak je nastaven, potřebuje spolupráci eh, v rámci toho vyšetřování. Je třeba, aby evropský průmysl, vývozci i dovozci spolupracovali během vyšetřování. Jaké jsou tedy sankce? Nulové, prakticky nulové. Ano, ano, je to tak. Ano, někdy jsou eh, dostupné eh, důkazy eh, v případě snahy obcházet pravidla nebo v případě nějakých podvodných kroků, tak samozřejmě tam možná bude nějaké zkrácené řízení a to povede právě k tomu pravidlu, tedy, zvýšení cla, ale to přece není sankce. A pokud to srovnáme se situací, která tady je za evropských pravidel, tak evropská pravidla ta tam jaksi stanovují sankce v případě nespolupráce. Takže bychom eh, si přeci měli dovést představit eh, to, že by mohly být eh, uvalitelné sankce v případě nespolupráce. Takže proč je tady ten rozdíl mezi pravidly v oblasti konkurenc- hospodářské soutěže a, a mezi pravidly v oblasti ochrany obchodu? Eh, dále transparentnost a předvídatelnost. Myslím si, a tady souhlasím s kolegem Fermoustem a také tedy s návrhy komise, že by měly existovat nějaké pokyny eh, k některým eh, produktům a ale ovšem, já tady opravdu hovořím jakožto právník a nedovedu si představit, jak by komise mohla přijmout pokyny eh, v zájmu Evropské unie, v zájmu společenství. Především nyní, kdy vlastně tady existuje nový systém, tak jak byl stanoven Lisabonskou smlouvou, tedy kdy došlo k určitému přesunu pravomocí, tak zamýšleme se nad tím v tomto kontextu, co to vlastně znamená evropský zájem. To znamená, že dojde k určitému zjištění, že došlo k dumpingu eh, nebo dotaci eh, a k nějakému poškození právě v souvislosti eh, s dumpingem. A zájem Unie tedy znamená, že toto odsuneme stranou a rozhodneme, že žádná opatření nepřijmeme. Je snad takový postoj konzistentní? Je to konzistentní s tím, co je stanoveno v článku 2 90 o fungování Evropské unie? Hlavním prvkem eh, určité oblasti to vlastně je tam přesný text, který hovoří o evropském zájmu a tady tedy je stanovena povinnost pro zákonodárce, aby vytyčil prvky, které mají být zváženy komisí v rámci postupu komitologie pokud nebo když hodnotí, co je v zájmu Evropské unie. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se ujistil, že jsem splnil vaše požadavky, časové požadavky a samozřejmě velmi rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji, bylo to stručné a přeléhavé. Teď můžeme zahájit diskusi a začneme hlavními aktéry, takové je to alespoň běžné za mého předsednictví, takže se vyslechneme nejdříve zástupce Business Europe a Konfederaci evropských podniků. Máme tu dnes paní, paní Servet Keren, která je zástupkyní předsedkyně pracovní skupiny pro evropské Eh, obchodní nástroje z Business Europe. Tady jste, takže prosím, máte slovo. Máte, dejme tomu, pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Vážené dámy, vážení pánové, já děkuji, že jste nám dali možnost promluvit na tomto workshopu o moderniz- modernizaci evropských TDI. Názor, že tyto nástroje pro ochranu obchodu jsou vytvořeny proto, aby eh, pomohly eh, boji proti neop neoprávněným opatřením, neférovým opatřením. Eh, to si myslíme eh, všichni v rámci VTO a byly vytvořeny právě proto, aby pomáhaly a nejsou v žádném případě protekcionistické. Právě v současném světě a vzhledem k současným výzvám musíme mít takovýto eh, ochranný mechanismus proti nespravedlivému obchodu. A tedy jsou jediným legitimním způsobem, jak bránit poškozené, poškozená odvětví proti dumpingu. A efektivní využívání jejich existence pomáhá zachovávat právní principy. Evropské TDI jsou v souladu se předpisy VTO a navíc jsou považována za modelový pří, příklad neprotekcionistických opatření, která uh, obsahují i ustanovení, která jdou nad rámec pravidel VTO, jako například to pravidlo nižšího cla, jak už jsme tady říkali, a berou v úvahu vyváženě uh, poměr mezi zájmy jednotlivých stran. Znamená, že Evropská unie tady dělá více, než je povinna dělat v rámci mezinárodních závazků. My v Business Europe jsme toho názoru, že už tento vyvážený nástroj nesmíme dále oslabovat tímto moder- moder- touto modernizací. A to zvlášť v době, kdy eh, v rámci VTO nedochází k žádnému pokroku. A to byla jedna z podmínek, kdy, kterou vlastně pan předseda Barroso zmínil na samém začátku modernizace. Jsme toho názoru, že nadále máme co zlepšovat v některých oblastech. A v tomto kontextu jsme toho názoru, že je naprosto nezbytné, abychom zavedli ustanovení v rámci těch TDI, abychom se vyrovnali s uh, narušením trhu, které, které se týkají uh, neférových praktik v obchodě s, s surovinami. Protože takovéto praktiky dávají konkurentům neférové uh, výhody které například se týkají eh, nespravedlivých cen a tak dále. A toto právě, eh, tady právě je důležité, abychom zachovali eh, platnost antidumpingových opatření, a to i v rámci revizí. Toto pravidlo nižšího cla by se nemělo v takových případech používat, ale také v případě, samozřejmě, jak už jsme řekli, podvodů a obcházení cel. Už jsme hovořili o těch třech týdnech, o tom období, o té shipping clause, o které jsme hovořili. To by ale způsobilo riziko toho, že bychom eh, způsobili ještě větší eh, poškození odvětví, která trpí dumpingem. Chtěla bych také zde zdůraznit, že máme velké obavy z té eh, zánové tendence snižovat zdroje k dispozici eh, na tuto politiku. My víme, že je třeba se smířit se sníženým objemem zdrojů v současné hospodářské situaci, ale průmysl a jeho ochrana, to by měla být klíčová priorita. Abych, pane předsedo, uzavřela svůj projev, chtěla bych říct, že v rámci, eh, v kontextu eh, současné hospodářské krize a také vyjednávání v rámci VTO, jakékoliv oslabení nástrojů na úrovni EU by skutečně znamenalo velké ohrožení pro evropskou ekonomiku. Samozřejmě, že eh, v rámci eh, práv spotřebitelů je důležité mít produkt za dobrou cenu, ale z dlouhodobého hlediska je důležité, aby ten produkt vždycky byl k dispozici eh, za spravedlivou cenu a s dobrou kvalitou. Komise bude prezentovat svůj návrh na ten se těšíme a jsme velice rádi, že jste vy podnikli tuto iniciativu, že jste chtěli projednat tuto otázku a chtěli jsme zdůraznit také velikou důležitost eh, této, těchto nástrojů pro nás. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda a teď mají slovo odbory. My někdy máme tendenci zapomínat, že i odbory tady mají co říci a velice často přitom právě odbory bývají první obětí a cílem nespravedlivých neférových praktik z ostatních odvětví. Takže si je vyslechneme. Máme tady pana Toma Jenkinse, který je poradcem generálního tajemníka etiku Evropských, Evropské odborové konfederance Tady jste, dobře, a máte opět k dispozici pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve ze všeho bych chtěl říci, že, se, že velice souhlasíme se sociálními eh, partnery a nechceme tady protestovat proti tomu, co řekli. Já bych chtěl zmínit několik důležitých bodů. Za prvé, koherence mezi eh, obchodem a ochranou obchodu s průmyslovou politikou. Tady nebudu hovořit podrobně, ale myslím si, že na toto se můžeme zaměřit. A musíme se zaměřit i na to, jak evropská politika průmyslová vlastně vypadá. Ona v tuto chvíli vlastně neexistuje. Evropa v tuto chvíli bohužel je takovým tím eh, vesnickým hlupáčkem ve světě, která nemá žádnou srozumitelnou politiku eh, v oblasti průmyslu. A tady nechceme hovořit o protekcionismu, ale o rovných podmínkách pro všechny. Poslední dobou se hodně hovoří o tom, že se něco eh, vyrábí globálně nebo eh, v Číně nebo vyrobeno Čínou, ale je třeba se zamyslet, no, zamyslet nad tím, že potřebujeme eh, svět bez dumpingu, ať už je to dumping sociální, obchodní nebo ekologický. A také nad hospodářským a tedy pracovními podmínkami. Já jsem chtěl, pane předsedo, také Eh, poděkovat za to, že jste vlastně zmínil nás ve svém úvodu. My jsme nic eh, konkrétního, žádnou konkrétní odpověď eh, neposkytli během těch konzultací a jak pan zástupce komise řekl, tak komise nebere některé, některá hlediska v úvahu a já jsem skutečně zjistil, že my nejsme zahrnuti v tom vašem souhrnu nikde. Ale my jako odbory skutečně zastupujeme velkou sílu v rámci evropské ekonomiky a jenom proto, že my máme jednu reakci ve, vaše, ve vaší konzultaci a lobby jich zaslali třeba 300, tak to neznamená, že nás musíte opomíjet. Zazněla tady uh, něco o možnosti, že bychom mohli jako odbory v některých případech znášet uh, eh, nějakou stížnost jakožto zástupci nějakých jednotlivých podniků. To zatím není možné. A myslím, že loni v únoru, ještě než komise začala konzultovat, tak bylo jasné z jejich doporučení, že odbory by právě měly mít možnost vznášet stížnosti, stejně jako to dělají třeba uh, eh, zaměstnavatele a jak to může dělat komise ex officio. Teď vlastně máme v podstatě dva základní způsoby, jak něco takového můžeme udělat. V Austrálii a ve Spojených státech už tato možnost existuje. Tady je možné přímo vznášet stížnosti na Novém Zélandu a v Jihoafrické republice, potom eh, odvětví, tedy zaměstnavatele a odbory společně mohou vznášet eh, tyto stížnosti. Pro nás by bylo jednodušší samozřejmě to první, ale možná by bylo dobré vytvořit způsob nebo systém, eh, pomocí kterého by zástupci odvětví s odbory mohli spolupracovat a společně vznášet nějaké námitky nebo stížnosti. Zaznělo tady něco o odvetných opatřeních. Nám nejde ani tak o Čínu, protože Čína často reaguje nějakým odvětným, od, odvetným odpatřením, ještě něco, něco vůbec uděláme, ale tady, o tom tady už podrobně hovořit nebudu. Já myslím, že už možná jsem dokonce přesáhl svých pět minut. Děkuji. Děkuji. Ano, je tomu tak, říká pan předseda. A otev... teď už můžeme tady zahájit diskuzi a dát prostor ostatním uh, přítomným v sále a začnu samozřejmě svým vlastním výborem, pokud mi to umožníte dát přednost tedy svým vlastním kolegům. Není, bohužel tu nejsou stejné podmínky pro všechny. Yes, first request. A máme tu první žádost o slovo od paní Francisky Keller. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem eh, řečníkům, kteří zde prezentovali své stanovisko. Já bych chtěla upozornit na několik věcí, a na něco, co možná ještě nezaznělo. Pokud jde ta, o tu transparentnost, tak samozřejmě ano, všichni jsme vždycky pro větší transparentnost, ale měli bychom se také podívat na to, že transparentnost je někdy taková, takový, dvo, taková dvojsečná zbraň. Je to sice hezké, ale podniky jsou součástí globálních řetězců. A někdy tady v rámci těchto řetězců Eh, dopadají na ně dumping, dumpingová opatření jinde. Pokud jde o prozatímní opatření, tam bychom chtěli ta příslušná období ty lhuty zkrátit, protože 9 měsíců to je samozřejmě příliš dlouhá lhůta a za tu dobu už se může toho mnoho stát, jak už vidíme konečně eh, i u toho sporu s Čínou. USA také mají kratší lhůtu, a proto si myslím, že není, eh, to nebude asi působit velké problémy, abychom my udělali to samé. Pokud jde o pravidlo nižšího cla, tak tam nám není úplně jasné, proč bychom to měli dělat, když ostatní země to nevyužívají, proč bychom měli toto pravidlo eh, uplatňovat na země, kde sociální standardy a ekologické standardy jsou nižší než ty minimální. Jsme také proti tomu, abychom do definice eh, zájmu Evropské unie nebo eh, odvětví unie také zahrnovaly eh, dotovaná odvětví. Eh, abychom tam zahrnuli tady také, pardon, pobočky evropských společností v zahraničí, ve třetích zemích. Jsou tady také další témata, kterým se, kterými se komise a její návrh téměř nezabývá. Například zjednodušené řízení pro malé a střední podniky, to bylo zmíněno a to bychom chtěli podpořit, protože v tuto chvíli se nám zdá ten proces příliš komplikovaný pro malé a střední podniky dále. A to je eh, jeden z našich největších zájmů, to je otázka sociálního a ekologického dumpingu. Především je třeba, abychom újmu definovali šířeji, tak aby mezinárodně uznávané eh, globální výzvy, jako třeba klimatické změny, byly také vzaty v úvahu. A je to tím důležitější, že v tuto chvíli globální změny klimatu jsou považovány za hospodářskou a ekonomickou hodnotu a újma, která je jimi způsobována, je také čím dál hmatatelnější i z hospodářského hlediska. Také ty eh, ostatní ek- externality musí vzít takovéto, takovéto újmy eh, v úvahu. Také v kontextu toho, že eh, pravidla pro dotace musí být reformována i na úrovni VTO. Když se podíváme na tradiční přístup k dotacím a na současnou definici závažné újmy, tak vidíme, že i tady je třeba respektovat ekologické standardy a také sociální standardy, nebo například neexistenci, eh, neexistenci závazků eh, dodržovat eh, mezinárodní opatření proti klimatickým změnám. I toto by mělo být vzato v úvahu jako možné, možný způsob dotování nějakého podniku. Takže klimatické změny, to je třeba vzít v úvahu eh, i na úrovni VTO a zasadit se o změny a modernizaci, protože když chceme skutečně hovořit o reformě a modernizaci, tak musíme vzít v úvahu i tyto nové výzvy. Podpoříme i návrh etuku, aby i odbory mohly vznášet stížnosti v rámci postupů TDI také chceme začlenit odborové organizace, protože si myslíme, že by to bylo užitečné především pro dostatečné posouzení závažné újmy, především protože mohou dobře odhadnout eh, potenciální vliv na eh, například zánik pracovních míst a tak dále. A poslední věc, jsme poměrně zklamáni tím, že vidíme, že komise chce navrhnout prodloužení lhůty pro eh, pro vyšetřování a stanovování cel už v rámci Omnibusu 1, protože eh, si myslíme, že to není úplně to správné místo, že by to mělo být součást spíše obecné debaty a součástí této reformy TD. Já to je poslední věc, kterou jsem chtěla říci a těším se na vaše připomínky a nápady. Děkuji. Mrs. Keller. Paní Keller, jsem vždy připraven vám dát víc času, protože až s vámi jakoliv nesouhlasím, tak dovolte vaše, váš aktivní přístup, vaše angažma v tomto výboru. Next, I have to limit the time. <laughs> Ale jinak eh, opravdu budu muset eh, příště omezit váš čas, protože tady u všech dalších řečníků, mám tu sedm dalších řečníků, musíme také nechat eh, prostor pro pozvané hosty. Takže teď už opravdu dvě minuty a první oběť bude pan Helmut Scholz. So I would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 čelíme. Pokud hovoříme o, o, o obchodních a průmyslových politikách a jejich pozici v dnešním světě, myslím, že pochopení toho, že globalizovaná ekonomika žádá nové odpovědi, otázka duševního vlastnictví, otázka surovin, jakým způsobem dostaneme, se přijdeme ke zdrojům, které potřebujeme k naší produkci odpověď musí být, že i nástroje obchodní obrany musí zrcadlit tyto výzvy. Takže já bych řekl ano. Měli bychom vážně hovořit o té otázce eh, sociálního a environmentálního dumpingu a dotací pro některé státy, které čelí konkurenci která problém pomocí politik, které pochází vlastně z minulého století. Takže tady bych ještě dodal, že, a to je kritická poznámka také na adresu odboru, já chápu eh, tu poptávku od ECB, ale jaké jsou kri- produkční kritéria? otázka transparentnosti. Řečnický čas, prosím. používání těchto nástrojů a ještě, jaký má zájem Evropská unie na zachování eh, těch, eh, toho pravidla pravidla lesser duty, to znamená eh, nižších celních sazeb. Následuje pan Frank Bruce za EPP. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji všem přispěvatelům. Tři postřehy poznámky. Pokud jde o lhůtu před předložením lhutosti a těmi podmínkami, tak jsou mnohem delší. Ve Spojených státech je to měsíc až dva, ale u nás 9 měsíců, nebo dokonce 12 až 15 měsíců pro definitivní práva. A pak, eh, pokud jde o kompenzační částky, ty jsou mnohem nižší než ve Spojených státech, 30% v Evropě a oproti 130% v, eh, ve Spojených státech. A eh, Evropská komise nepoužívá pro postup ex officio. Takže s ohledem na tyto věci nevím, o jaké modernizaci eh, je tu řeč, rozhodně bychom je neměli ještě více oslabovat. A konec konců to je názor, který sdílí asi 80% našeho průmyslu. Takže pozor také na sirény, na, na ta lákadla k protekcionismu, ale když otvíráme trhy, tak musíme mít skutečně ten odrazující arzenál, který nám zachoví, zachová určitý manevrovací prostor v obchodních jednáních a který zabrání, eh, který povede k, ke spravedlivějšímu systému obchodu. Protože někteří eh, z našich partnerů eh, nezlepší podmínky, pokud se na náš trh stejně můžou dostat tak jak je, jak, jaké jim dát pobídky, aby lépe respektovali právo na práci a životní prostředí. Nemají vůbec žádný obchodní zájem na tom, aby tak činili. Eh, to znamená, není možné něco takového dělat, pokud nejsme schopni se eh, bránit nekalé konkurenci. Viděli jsme, co to udělalo s fotovoltaickým průmyslem. A 15% eh, šetření se týká otázek dotací či státní pomoci a to je také klíčová rozhodující záležitost. Spojené státy věnovaly dvakrát více zaměstnanců na antidumpingový eh, antidumpingová šetření a kroky. A pokud by to mohlo zachránit desítky tisíc pracovních míst, tak bychom měli uvažovat o eh, rekrutování těch příslušných osob, které které jsou příliš slabé, tak proč si komise myslí, eh, že je skutečně čas je modernizovat? A jak to je bylo s pokusem reformy v roce 2006? Jakým způsobem zaměřit teď návrh komise a jak chce komise zpřístupnit také protidotační opatření? Děkuji. Nyní Pavel Zalevský z za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. To je opravdu důležitá diskuze. Nicméně jsem poněkud zaražen. Tento nový koncept modernizace nástrojů jde, eh, je v rozporu s předchozími prohlášeními komisaře de A teď, eh, teď budu hovořit dál polsky. Průmysl Evropské unie a jeho snaha řešit krizi představuje skutečně obtížný okamžik zavádění TDI. Komise by měla zahájit iniciativy, které budou schopny napravit stav naší ekonomiky, které přinesou nová pracovní místa. Stávající systém TDI je opravdu efektivní a vyvážený. Jakékoliv změny mohou jen oslabit systém TDI a mohou dokonce vést nerovnováze mezi producenty a dovozci. Pokud jde o transparentnost, tak eh, komise navrhuje, že by měly být strany včas informovány a to by bylo užitečné pro dovozce evropské a mohlo by to vést také k obcházení opatření ze aby si někdo dělal eh, zásoby dopředu. A otázka odvety, to je také problematická záležitost. Tyto odvetní, tato odvetná opatření se dějí z politických důvodů. Komise navrzuje, navrhuje, abychom se tomu bránili tím, že budeme podnikat kroky ex officio, ale takový nástroj by nebyl ničím úplně novým pro evropské producenty. Už nyní je to možné podle stávajících pravidel, i komise toho nevyužívá. Jakékoliv eh, sankce za neúčast byly bez tak zamítnuty, takže už teď je možné použít, eh, teď je možné použít takové kroky, odvetná opatření. A pokud jde o kombinaci těch eh, již expirovaných roků s dalšími, to může vést ke zkrácení celkového období, tím pádem oslabení systému TDI. A pokud jde eh, o odstranění toho pravidla lesser duty, eh, takzvaného pravidla LDR, to je těžko uplatnitelné v praxi. Nakonec by to vedlo pouze k, ke zvýšení celních sazeb a to by nebylo až tak eh, přínosné. Děkuji. A nyní se SND. Molte delle questioni le hanno già posti. Děkuji. E, nemáme bohužel už mnoho času a mnoho otázek už tady bylo položeno ze strany kolegů. Na mnohé věci už bylo odpovězeno a proto budu stručný. Jedna otázka, která se opakovaně vrací, je, zda je opravdu nutné vypracovat eh, návrh a provádět eh, konzultaci. My si myslíme, že je tady rozpor mezi veřejnými politikami Evropské unie a složitou situací evropské konkurenceschopnosti. Nyní je zde snaha hájet zájmy hospodářství a společností, ale zároveň eh, tady je potřeba také zohledňovat potřeby spotřebitelů. Došlo také k oslabení průmyslu, hospodářství. Od roku 1995 došlo k mnoha inovacím a my si musíme položit různé otázky. Musíme si položit mnoho otázek a vedle toho, co tady zasnělo na této konsultaci, tak musíme také zodpovědět na obavy, které zazněly. Evropský parlament byl orgánem, který v tomto legislativním orga, eh, období vedl k tomu, nebo usiloval o to, aby zelená kniha byla stažena. To celé bylo velice liberalistické, ale to je otázka minulých dob, to přece není otázka současné konkurenceschopnosti. Není to otázka dnešní situace. Globální aktéři vedli k tomu, že vyvolali eh, novou interakci s evropským systémem a to vyvolává nové obavy. Myslím si, eh, že až eh, od konzultace přejdeme ke konkrétním návrhům, eh, tak slova jako definice zájmu společenství, flexibilita, eh, rychlost při přijímání antidopikových opatření, větší selektivita, reakce schopnost eh, na světových trzích, také v rámci dohod volném obchodu a další věci, reciprocita, Musíme být velice opatrní a věnovat tomu velkou pozornost, protože to, co jsme tady viděli ze strany komise, její určité váhání a její postoje, tak si musíme uvědomit, že Evropa je nyní zcela jiná než ta, za které vychází v některých eh, odděleních komise. Tady je potřeba přisnadnit eh, přístup eh, nebo dříve to tak bylo, že pod, jsme pod, měli podporovat přístup eh, aktérů z třetích zemí do Evropy, na evropské trhy, zatímco dnes je to už obráceně, musíme podporovat inovace zde. Dobře, já si myslím, že brzy budeme muset končit a musíme si tady vyhradit čas pro řečníky, takže 10 minut tady máme pro posluchače a jejich stručné připomínky. Zástupce Ital, tedy pán, který tady je za italské zastoupení, minutu a půl, prosím, velmi stručně. Děkuji je opravdu nutné eh, modernizovat TDI? Eh, je to tak? Já si myslím, že ne, není to nutné. Oceňuji demokratický přístup, který v tomto případě přijala komise. Rozhodla se, že bude postupovat zcela jiným způsobem než ve svých dřívějších pokusech o uh, reformu, anebo eh, když si vzpomeneme na komisaře eh, Mandelsona, který v roce 2006 chtěl tedy i zcela eh, zrušit. My jsme to tehdy blokovali za Itálii. Výsledky veřejného slyšení jsou naprosto jasné. Velká většina TDI Eh, to je věc, která se tedy eh, týká výrobců a ne eh, obchodníků. A většina si přeje podpořit evropský průmysl, které i nejsou nástroje protekcionistické, jsou to jediným nástrojem, který může bojovat proti nespravedlivé soutěži silná legislativa v oblasti TDI znamená větší moc eh, a vliv pro eh, Evropskou unii, eh, také v rámci vyjednávání VTO. Samozřejmě máme v tuto chvíli krizi, navrhujeme tedy silnější a efektivnější pravidla v oblasti TDI bez eh, nižšího pravidla, bez pravidla nižšího cla, bez eh, hlasování, bez dalších věcí chceme eh, mít jiný systém než USA nebo jiné země. Vždy, kde, vždy, kdy bude nespravedlivá soutěž, tak je potřeba automaticky uplatnit určitá pravidla. Z toho by měli výhody evropské podniky v takovém systému. Není třeba ty věci politizovat. Pokud budeme mít efektivní legislativu, která bude skutečně podporovat náš průmysl, tak jak eh, se navrhuje, tak bychom eh, mohli okamžitě eh, dát tržní status, status tržního hospodářství třeba jako Číně nebo Indii. Italský ministr usiluje o to, aby eh, tady byla silná akce i v jiných členských státech, abychom podpořili eh, evropskou reindustrializaci. Tento proces musí eh, posílit TDI, vyžaduje si posílení TDI, není možné je oslabit a chceme, aby komise tady se vyhla jakýmkoliv trikům. Prosím, my potřebujeme tady mít i vaše jméno. Já jsem tady za italskou vládu, mé jméno jste slyšeli. Dále má slovo zástupce Eurocommerce vzadu. Děkuji, pane. Děkuji, jsem profesor Moreira. A Evropské, z Evropského združení, které reprezentuje 6 milionů společností eh, v oblasti mezinárodního obchodu a velkou obchodu. A měli jsme dojem, eh, že některé pohledy už tady byly zmíněny a proto řeknu jenom některé stručné připomínky. Vím, že máme málo času. Tady je velice důležité, abychom neopakovali ten scénář, který jsme zažili v roce 2007, kde došlo k velké kolizi zájmu výrobního průmyslu v Evropské unie a mezi evropskými vývozci. Dnes si myslíme, že jde o to, abychom našli řešení, eh, které konstruktivně sladí různé pozice vývozců a i výrobců v Evropské unii. Přáli bychom si navázat dialog, který by kráčel tímto směrem, eh, aby to bylo lepší než před pěti lety. Eh, pro nás je klíčové, Eh, zohlednit, že antidumping je vždy ve prospěch výrobců, ale škodí to dovozcům a proto potřebujeme větší produktivitu. Myslím si, že doložka o přepravě by mohla být velice důležitá pro kompromis mezi oběma oblastmi. Dále potřebujeme také větší transparentnost, tím souhlasím, a také pokyny, eh, také eh, pokud jde o zájem společenství. Já si myslím, že ex officio vyšetřování není dobrým nápadem a pokud jde o pravidlo nižšího cla, tak to bylo smysluplné v minulosti a mohlo by to být smysluplné i v budoucnosti v současné situaci. A jinak v budoucnosti rádi se zúčastníme jakéhokoliv slyšení a jakýmkoliv způsobem se zapojíme, pokud o to budete mít zájem. Děkuji, pane eh, profesore. Jsem tady za Evropský chemický průmysl. Mé jméno jste slyšeli. A nejprve bych chtěl říci, že náš průmysl tento systém považuje za velice vyvážený. Jsme odvětvím, které vyváží více než 140 miliard, eh, tedy chemikálie za tuto hodnotu a dovážíme v hodnotě asi 100 miliard euro. To znamená, když jste takto obrovským odvětvím, tak eh, samozřejmě nemůžete využívat eh, Eh, tady nějaká opatření jako antidumpingová opatření a Vidíme ve třetím světě, že tady dochází k velkému eh, narušení eh, z hospodářské soutěže kvůli surovinám, kvůli různým vývozním clům a, a a tak dále. A tyto věci jsou nedostatečně řešeny v rámci vyjednávání o FTA, neřeší se to ani v rámci VTO, je to velmi slabě řečeno v rámci GSP, v rámci toho nového nařízení. Takže doníváme se, že je naprosto nezbytné, abychom do nařízení o antidumpingu přijali eh, ustanovení v jakékoliv podobě, která ozřejmí, že potřebujeme korektivní opatření, nápravná opatření v případě, že dojde k nějakým eh, hm, nekalým postupům v oblasti surovin. Dále jsem tady slyšel několik poznámek, pokud jde o sociální eh, dumping a dumping eh, environmentální a já jsem proti tomu, abychom toto zahrnuli do TDI, potřebujeme vyvážené, vyvážená pravidla v Evropské unii a neměli bychom se snažit ty postupy v Evropské unii, která jsou velice velikým zatížením pro průmysl, nahrazovat nějakými novými opatřeními, eh, například eh, obchodování s emisemi a tak dále. Máte nějaké další požadavky? Nebo tedy, pardon, otázky? Já bych teda také položil pár otázek komisi. Jednak bych chtěl zdůraznit, že to, co zmínil pan komisař de Gucht před třemi roky, že to nebylo splněno, takže proto si kladu otázku, proč komise rozhodla, že se, že se pustí do této iniciativy. Některé eh, se znětí v textech komise umožňují eh, vnímat tu situaci tak, že účelem je poskytnout pružnost selektivitu a obávám se, že komise by mohla být eh, také obviněna, že v podstatě chce nějak oslabit současnou podobu TDI. Je to za těchto okolností správný okamžik v této krizi, místo toho, aby byl vyslán signál toho, že TDI by byly spružněny, že by místo toho eh, měly být ne, neměly by tedy i místo toho být posíleny. Mám tady jedno tiskové prohlášení z, eh, eh, před dvěmi týdny z prosince a název je Posílení australského antidumpingového systému. Mezi těmito opatřeními je také vytvoření eh, poradce pro mezinárodní obchod a ten zjistil, eh, že rozpočet na Australské federace, tedy, že tady byly určité podpory pro vyšetřování v oblasti dumpingu. Je velice obtížné, aby naše podniky mohli využívat eh, různé odvolací prostředky v oblasti antidumpingu. Možná, že bychom se tady měli inspirovat. A myslím si, že některé věci by jim neměly být zcela zakázány. Eh, někde je to pro ně téměř nemožné pustit se do nějakého vyšetřování nebo požádat o něj, protože nemají dostatek finančních prostředků. Je to velice nákladné. A Zdá se, že stroje komise věnované na antidumpingová opatření v oblasti TDI byly zvýšeny. Ne. Co, co? Tak jsou pod velkým eh, tlakem. A tedy v Austrálii bylo řečeno, že vláda výrazně zvýší zdroje a expertízu administrativy v oblasti antidumpingu. Tím, že mm, doplní to, co již bylo vynaloženo o 24,4 miliony do roku 2016. Takže toto umožní pokrok, takže je potřeba přijímat, a je také vidět, že se ta rozhodnutí přijímají včas, takže nebude docházet k různým prodlevám. A ty případy, které se budou řešit, nebudou protahovány. Nemyslíte si, že by komise měla usilovat o stejný přístup, místo toho, aby se tady dělala nějaká legislativní revize? Myslím si, že na tyto otázky by komise měla odpovědět. Thank you. Now the floor to reverse order. Tak, teď dáme našim řečníkům eh, slovo v opačném pořadí. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velice stručný, víte. Nejdříve ze všeho musím říci, že si myslím, že je třeba rozlišovat v této naší debatě mezi tím, že, se budeme, že budeme měnit nastavení těch stávajících pravidel a na druhé straně vytvářet nová pravidla, která by mohla vést ke střetu s našimi povinnostmi v rámci VTA těmi, těmi povinnostmi tady tak, jak v tuto chvíli jsou. A já myslím, že neby nebylo moudré, abychom tuto naši iniciativu vnímali jako nějakou, nějaký takový náš pokus předjímat něco, ještě než dojde k samotným vyjednáváním v Ženevě. To je tedy první věc, kterou jsem chtěla říci. A druhá věc, pane předsedo? V návrhu komise pokud už můžu vůbec tomu říkat návrh v této chvíli, eh, tam je určitá míra flexibility. Ale ta flexibilita není jenom jednostranná. Máme tam flexibilitu tedy na jedné straně, ale i na druhé straně. A jenom stručně bych tady chtěl zmínit tu doložku o přepravě, tu shipping clause. Mně se ten návrh zdá poměrně zvláštní. Tito ubozí eh, dovozci a vývozci budou muset mít, eh, muset platit nějaká prozatímní clo, které bude úplně nečekaně na ně uvaleno, dámy a pánové. Eh, z důvodu toho, že před devíti měsíci Eh, došlo k nějakému šetření. No prosím vás, kdo může říci, že nečekal po devíti měsících, že musí platit nějaké clo, když k tomu rozhodnutí došlo před devíti měsíci. Já si myslím, že to bude tak trošku umělá zástěrka, umělá výmluva. Samozřejmě, nepochybně, v tuto chvíli jsou před námi nové výzvy. A tyto výzvy v minulosti neexistovaly. Otázkou ale je, jestli pravidla v současné svojí podobě jsou schopna se s těmito novými výzvami vyrovnat. Zatím jsem neslyšel nic o dodavatelském řetězci, což je argument, který se někdy objevuje, objevil se v několika dokumentech. Ale já se ptám, jestli je třeba kvůli tomu měnit pravidla, abychom se tady nějakým způsobem popasovali s dodavatelským řetězcem. Já myslím, že není třeba změnit ta pravidla, protože tento problém je možné vyřešit zcela vhodně pomocí stávajících pravidel. Jde prostě o to určit, jaký je původ nějakého výrobku, nějakého produktu. Děkuji, pane předsedo, to je z mé strany vše. Děkuji. A teď Doktor Erwin Fermulst, máte opět slovo. Děkuji vám, pane předsedo. I já se omezím na několik stručných připomínek. Nejdříve ze všeho bych chtěl v podstatě zopakovat to, co řekl pan kolega Bužova. Já souhlasím, že eh, z mezinárodního hlediska můžeme přijmout pravidla VTO+, tak jako to udělala EU, že tady respektujeme eh, zájmy EU, ale nemůžeme si zvolit pravidla VTO minus, tedy nemůžeme si zvolit pravidla, která jsou slabší než pravidla na úrovni VTO. To znamená, že ať je to dobře nebo špatně, tak TDI prostě nemůžeme využít, aby, fungova, aby nás bránila proti sociálnímu nebo ekologickému dumpingu. Pokud se chceme bránit proti sociálnímu a ekologickému dumpingu, musíme je najít eh, tato opatření, tuto ochranu jinde. Prostě TDI se nedají v tomto účelu využívat. To je jasné z dohod na úrovni VTO. Třetí věc, já si myslím, že zástupce z ETUKu navrhoval, aby odbory eh, mohly eh, tady pomáhat. Ono to je zcela dobře možné, alespoň eh, v rámci mezinárodních pravidel, možná ne v EU, ale toto je návrh tedy, který bychom mohli dobře, docela dobře převzít na úrovni orgánů EU, protože pravidla na mezinárodní úrovni už to eh, umožňují. Čtvrtá věc, a mám pět bodů, takže už se blížím ke konci. Čtvrtá věc, dvojí ceny a dvojí vývozní postupy, to tady uh, také zaznělo od pana Fansloutera. Ano, v rámci současných pravidel už máme mechanismy, který, které mají proti tomu bojovat a Evropská komise už proti dvojím cenám a vývozním clům eh, postupuje v rámci stávajících pravidel pro antidumping tím, že penalizuje eh, dovozce, kteří z toho mají výhody. To znamená, že ano, můžeme třeba eh, ta pravidla ještě zpřesnit, ale v praxi už Evropská komise v rámci TDI už proti takovýmto ne- nekalým postupům z- často zakročí. A poslední věc, pokud jde o ty eh, dodavatelské řetězce nebo vyrobeno ve světě, tak eh, už v minulosti byly případy a v budoucnu se možná také vyskytnout, kdy eh, jsou výrobci v rámci EU a potom jsou výrobci třeba v Číně nebo v Koreji a z 90% v podstatě vyrábějí stejné výrobky. A skutečná produkce kterou mají měřit pravidla původu, ta prostě probíhá v Číně například. Například před pár lety eh, šlo o vyrábění modemů, ale ty modemy se přitom v praxi montovaly v Číně, takže tady nemůžeme rozlišovat na základě Eh, klasických pravidel pro určování eh, původu, protože potom musíme eh, brát v úvahu taková ta umělá pravidla, jako například ano, výrobce to sice celé vyrábí v Číně, ale má sídlo v Evropě a tak dále. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Hovoříme o iniciativě komise, takže je spravedlivé, abych teď dal slovo samotnému zástupci komise. Ano, děkuji, pane profesore Moreiro, děkuji všem, kteří se vyjádřili. Eh, v rámci této velice zajímavé diskuze. Zazněla celá řada otázek, která mířila přímo na cíle. A ptali jste se, proč nyní? A tady bych chtěl odpovědět některým váženým poslankyním a poslancům a i vám, pane předsedo. Jak řekl správně zástupce italského zastoupení, tak před pěti lety pan komisař Mandelson uh, už vytvořil podobný pokus ale tam eh, byl proti tomu takový odpor, že tento pokus byl bylo od něj upuštěno. Jaká byla ta opozice, jaký byl ten odpor? No, eh, bylo to především silný odpor eh, mezi těmi dvěma tábory členských států, to znamená mezi těmi, kteří byli jasně proti, a potom byli ostatní, třeba jako Spojené království, kteří chtěli, aby to pokračovali ale v radě prostě bylo zcela jasné politické rozdělení, eh, které potom jasně zablokovalo situaci v radě. A podobná situace potom byla přímo mezi zástupci průmyslu, to znamená, že někteří výrobci byli silně proti, někteří dovozci byli velice pro. A jaký závěr z toho můžeme, eh, pane předsedo, vyvodit? Pan komisař de Gucht jasně chce modernizaci, která tuto křehkou rovnováhu udrží naživu právě proto, tomu říkáme modernizace. Pokud eh, bychom zvolili slovo posílení, tak jako tomu bylo v té tiskové zprávě z Austrálie, tak by si to okamžitě eh, mohli eh, ostatní vyložit jinak. My chceme ale právě udržet tu křehkou rovnováhu mezi zájmy jednotlivých skupin. A proto musíme cílit na takový nějaký opatrný kompromis mezi zájezdci průmyslu a dovozců. A o to se právě jako komise snažíme a mohu vám říci, že ve stávající situaci dochází k tomu, že je na nás vyvíjen tlak, tlak politický, politické vlivy i ze třetích zemí. A komisař de Gucht se jasně snaží o to, abychom především se řídili zásadami právního státu pokud jde o uplatňování těchto principů. A pokud nám záleží na podpoře zásad právního státu, tak nám jde o transparentnost, předpověditelnost, tak aby všichni uživatelé toho systému měli právě důvěru v to, že tam neprosazujeme žádné skryté cíle, aby všem bylo jasné, co chceme uplatňovat. Tím tedy chci jasně odpovědět na vaše obavy. Jak toho chceme dosáhnout, pane předsedo? Nemohu se tady vyjádřit ke všem těm technickým záležitostem, které byly nadneseny. Pokud jde o transparentnost, tak my už jsme říkali, že informace jako takové, informování jako takové neoslabí ten nástroj. Informovanost zajistí, že příslušné strany budou včas vědět, co se děje a budou moci reagovat. To, myslím, není uh, žádné Eh, osla, eh, oslabení. Samozřejmě, že potom se dá diskutovat o nějakém spožení a tak dále, ale není to tedy oslabení jako takové. Odveta, to je skutečný problém a jsem rád, že nám to tady odborníci potvrdili, že to není tady jenom něco, co komise tady navrhuje, protože chtě, chce být více proaktivní. Ne, je to reakce na skutečný eh, problém. A když si přečtete dnešní noviny, budete hned vědět, o čem mluvím. Zazněly tady dva zajímavé názory. Eh, Business Europe jasně řekli, že pravidlo lesser duty potřebuje eh, více výjimek. Že my jsme hovořili pouze o podvodu, podvodech a obcházení, ale že je třeba mít těch výjimek více. Ale druhá strana nám zase říká, ne, příliš, čas, příliš výjimek tam máte, je třeba se zaměřit jenom na některé velice úzce specifikované Eh, výjimky. Takže tady je třeba se zaměřit na to, o co nám skutečně jde, abychom to nepřehnali. Já jsem se rád vyslechl pana profesora eh, Buržua, který eh, řekl, že bychom toto měli lépe definovat, tedy ten zájem společenství, ale z čistě právního hlediska to nemůže být řešeno pomocí aktu v přenesené pravomoci. Pokud jde o pokyny, tak tady jsem velice rád, že jsem slyšel, že všichni přispěvatelé chtějí takové e, pokyny, především pokud jde o tu vypršení, o doložku od přepravy a tak dále. Dále, byla zde otázka, zda by nemělo být možné vznášet společný podnět. My si myslíme, že v tuto chvíli, když se nějaká, nějak, nějaká správní rada společnosti rozhodne, že vznese nějaký požadavek, nějakou stížnost, tak to pravděpodobně nebude proti, nepůjde to pravděpodobně proti zájmům unii, eh, odborů, pardon, protože to je v zájmu celé společnosti. Pokud jde o určování újmy, tak to je také v rukou správní rady nebo té společnosti. Takže pokud by eh, došlo ke vznesení stížnosti ze strany pouze odborů, tak někdy potom bychom se mohli eh, dostat do situace, kdy tam třeba není dostatek podrobností technických a tak dále. Ale pan komisář je samozřejmě otevřený eh, tomu, že bychom se ještě na ty společné eh, stížnosti, společné podněty podívali. Pokud jde o definici dotací, tak paní Keller říkala, že celá řada věcí může také spadat do eh, nějaké podpory nebo do, pod nějaké dotace, jako například eh, to, že některá země neuplatňuje opatření proti eh, změnám klimatu, ale to VTO neumožňuje, jak říkali i moji kolegové. Máme tady zcela jasná pravidla, která jsou závazná i pro EU a nemůžeme si unilaterálně říci, že se odchýlíme od této společné definice. Takže, pane profesore Moreiro, jsme na vaší straně, pokud jde o malé a střední podniky. Už máme helpdesk pro malé a střední podniky. Mohli bychom ho možná trošku posílit. A je jasné, že nechceme, aby malé a střední podniky v podstatě neměly možnost vůbec využívat tyto nástroje. A tím se dostávám ke zdrojům. Pokud chcete, abychom měli k dispozici více zdrojů jako generální ředitelství pro Eh, obchod, tak já nejsem vůbec proti, ale řekněte to členským státům, které chtějí snížit o 5% prostředky celkově pro Evropskou komisi. Ano, děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Velice eh, mě těší, jak se vyvinul náš workshop. Byla to velice upřímná, otevřená diskuse. Eh, dotkli jsme se celé řady problémů. Dovolte mi pouze TDI nejsou nějakou diskreční oblastí Evropské unie. Smlouvy samotné hovoří o svobodném, ale zároveň férovém obchodu, takže to není jenom nějaká volitelná záležitost. A měli bychom tuto ústavní povinnost, která vyplývá ze smlouvy, plnit. Za druhé, musíme respektovat samozřejmě povinnosti VTO. Proti těm nemůžeme jít. Neboť to jsou globální pravidla, o kterých se, která nemůžeme jen tak porušovat. A nemáme v tomto směru příliš velký manevrovací prostor, pokud je o sociální a environmentální dumping a TDI. Leda, že by nějaká země záměrně se odchýlila od vlastních standardů pro vývozní činnost. Není, není to pak dumping? Když nějaká země se dobrovolně poruší, dobrovolně odchýlí od vlastních norem, aby tím nějakým způsobem upřednostnila svoji vývozní aktivitu. Jaký je rozdíl mezi tímto a přímým dumpingem nebo dotací? A konečně, účinnost těch opatření je naprosto klíčová. A já podpořím eh, žádost o eh, více zdrojů, ať už finančních, i tak i personálních či technických. Protože nemůžeme z, být na tom hůř než další státy jako Spojené státy nebo Austrálie které se starají o své zájmy, které to berou vážně. Pokud jde o boj s nekalými postupy konkurentů. Takže já vám ještě jednou děkuji. Příspěvky budou v brzké době k dispozici na webových stránkách našeho výboru. Ještě jednou díky. A přeji vám eh, veselé svátky